konflikty v Ukrajině. Musíme si splnit své povinnosti tady i tam a budoucnost nás všechny odmění. Děkuji. Děkuji, pane kolego Severine. Jako další za frakci ALDE paní kolegyně Valean. Yes, thank you, chair, colleagues. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení